Ten je tím vynikajícím boxerem. Na Ukrajině jsou dva kličkové boxéři. Děkuji. pane kolego Sives. Na dvě a půl minuty pan Kelam.